Ladies and gentlemen, good Dámy a pánové, dobré odpoledne, prosím zaujměte svá místa a e, začneme e, s určitým spožděním a dnes e, tady máme i zpravodaje, abychom ho, hovořili o návrhu zprávy o Evropské obrané unii e, na základě iniciativy e, výboru AFET AVKO. A budeme eh, o tom hovořit s koordinátory, tedy na základě rozhodnutí koordinátorů to bylo poskytnuto Alde a eh, pan Pajet eh, bude mít první prezentaci návrhu zprávy. Máme poměrně neobvyklý harmonogram. Ale ještě než se k tomu dostaneme, dovolte, abych začala obvyklým postupem. Ráda bych připomněla, eh, že eh, tedy eh, toto zasedání je webstreamované. Prioritu, jako obvykle, z hlediska tlumočení mají jazyky plnohodnotných členů sede Ráda bych eh, rovněž schválila pořad jednání. Samozřejmě pokud tedy eh, s tím budete souhlasit, pokud nejsou žádné připomínky, tak považuji eh, pořad jednání za schválený. Nemáme tady žádné oznámení ze strany předsedy. Vím, že čas pana Pajta je poměrně omezený a proto bych ráda, abychom co nejrychleji začali. Máme tři stanoviska v rámci eh, návrhu zprávy. Výbor pro rozpočet, Nikon a Avko. Pan González Pans Eh, připravuje stanovisko za eh, rozpočtový výbor. Pan David McAllister za AVKO a paní Lara Komi za IMKO. Takže bez otálení chci dát slovo eh, panu Pétovi. Prosím, seznamte nás s návrhem zprávy. Děkuji, vážení kolegové, dámy a pánové. Článek 42 smlouvy o fungování Evropské unie eh, vyžaduje tedy eh, nastavení eh, společné zahraniční bezpečnostní politiky a mělo by to vést ke společné obraně Evropské unie na základě rozhodnutí Evropské rady. Stejný článek rovněž volá po vytvoření dvou iniciativ, institucí, eh, Evropská eh, obrana, eh, agentura a PESCO a definování politiky evropských kapacit a obraného vybavení. Rovněž ty akce musí podporovat tedy snahy NATO. Pokud jde o vytvoření Evropské obrané agentury, ta byla schválena a vytvořena. My eh, samozřejmě eh, chceme eh, pokračovat v dalším rozvoji a pracovat na tom v rámci dalšího víceletého politického finančního rámce a cílem je na základě toho procesu stanovit, jak bychom měli postupovat v oblasti bezpečnosti a obrany a jaké a případně připravit Evropskou bílou knihu. Pokud je o ty přípravné činnosti, eh, ty je třeba zahájit okamžitě. Eh, bezpečnostní prostředí eh, v evropském prostoru se v posledních letech výrazně zhoršilo a je tedy třeba přijít s novým evropským obraným paradigmatem, a to na základě článku 42 smlouvy. Je Eh, třeba eh, stanovit společné eh, principy. Máme tedy Evropskou obranu a agenturu, nicméně ta se ještě plně nevyužívá, stejně tak i jednotlivé skupiny. Na základě pařížských útoků byla Francie první stát, která, který volal po článku 42.7 a požádal o vzájemnou pomoc. Na základě těch pařížských útoků a útoků, které proběhly v Bruselu, si mm, i občané e, uvědomili e, problematiku evropské bezpečnosti a e, většina občanů nyní podporuje společnou evropskou obranou unii. Mám odpovědnost tedy připravit zprávu Evropského parlamentu o Evropské obrané unii a my jsme se tedy obrátili na Evropskou radu na to, aby, s tím, aby definovala tyto aspekty na základě smlouvy. Eh, existují tedy pracovní skupiny eh, i za přítomnosti komise a vysokých zástupců a eh, chceme postupovat postupně. Je třeba, abychom prohloubili spolupráci i v rámci trvalé strukturované spolupráce PESCO a abychom nastavili mezinárodní týmy v rámci PESCO, které by byly které by byly k dispozici pro společnou zahraniční bezpečnostní politiku. Například eh, jedno z opatření by mělo být eh, budování společných evropských eh, kapacit a, a mít sdílené obrané zařízení tak, aby se maximálně využily obrané rozpočty. Věříme v proaktivní spolupráci mezi EU a NATO a chceme posílit vazby mezi jednotlivými eh, částmi. Spolupráce mezi EU a NATO musí být posílená. To neznamená, že bychom měli eh, umírnit úlohu NATO, nicméně EU by měla eh, doplňkově a synergicky spolupracovat s NATO tak, aby se provázely oba dva institucionální rámce a aby tedy ta rozhodnutí byla efektivnější musíme tak dosáhnout toho, aby EU byla efektivnější, silnější a abychom posílili transatlantické vazby e, s USA a Kanadou. Rovněž potřebujeme e, celoevropský systém koordinace rychlé reakce, e, pokud jde o pracovníky, dodávky i zařízení. Eh, potřebuje mít eh, ucelený eh, mechanismus, tak abychom mohli reagovat, alokovat skupiny EU tam, kde to bude nezbytné. Rovněž je třeba rozvíjet proces tak, abychom rozši- rozpracovali detailně evropskou legislativu. Pokud jde o rozpočtový aspekt, Chceme, aby eh, členské státy dosáhly 2% cíle HDP vynaložených na eh, obranu a 20% eh, na hlavní zařízení, včetně výzkumu a vývoje. Rovněž jsme přesvědčeni, že v rámci evropského rozpočtu můžeme budovat infrastruktury, včetně například komunikací, které by měly pomoci členským státům. A rovněž bychom chtěli pokračovat dále v v prosinci 2013 eh, eh, byl znesen eh, požadavek na reakci na výzkum. To vstoupilo v platnost s Lisabonskou smlouvou. Chceme lépe investovat do obrany, i do spolupráce. Je třeba spustit společný výzkum tam, kde je to nejjednodušší. Paní Mogherini Eh, předložila globální strategii EU v červnu, kde se jedná i o bezpečnostních aspektech s tím, že spolupráce musí být eh, společným postupem, potřebujeme více strukturované spolupráce, eh, investovat do technologií a potřebujeme ji mít na jednotném trhu zabezpečené dodávky a potřebujeme dialog i na té technologické průmyslové bázi. Samozřejmě je dobře, že se eh, zaměřujeme na eh, to, tuto oblast, bylo to oznámeno i v Bratislavě v září, nicméně eh, potřebujeme ještě Evropskou bílou knihu zaměřenou na ucelenou politiku, tak abychom definovali společný evropský příspěvek a definovali a zakotvili to do víceletého finančního rámce EU. Eh, předseda komise Juncker eh, se zaměřil na novou bezpečnostní eh, obranou politiku s tím, že potřebujeme mít nové oddělení, potřebujeme mít hm, trvalou, strukturovanou spolupráci, spolupráci v obrané oblasti a musíme investovat do výzkumu a inovací musíme mít eh, akční plán, který bude připraven do konce roku. Na eh, bratislavském summitu šéfové států eh, deklarovali, že potřebujeme posílit obrané eh, politiky nad rámec toho, eh, co řekl pan Juncker. Eh, Německo a Francie se zaměřují na obranu, obraný aspekt a chtějí jej posílit. A na základě tedy nedávného vývoje je nyní vhodný moment, abychom nyní posunuli dál evropskou obranou politiku, posílit ji tak, aby byla doplňková k NATO a aby pomohla hájit naše zájmy a evropský způsob života. Pokud je o harmonogram, eh, k 7. září byly předměny pozmě, eh, pozměňovací návrhy, byla jich celá řada, my je projdeme a druhý přeskum zprávy bude 12. nebo 13. října s tím, že bychom chtěli předložit zprávu na plenární zasedání v listopadu tohoto roku. Eh, konečně já doufám, že nyní je ta vhodná doba na to, abychom se zaměřili na evropskou eh, obranou politiku a chtěli bychom využít této příležitosti. Děkuji. Well, this, uh... Dobrá. Organizace této rozpravy se jeví poněkud složitá. Vidím jednoho z předkladatelů stanovisek zástupce AFKO, eh, pan McAllister, chcete vystoupit nyní v této fázi? Jestli s tím nemá nikdo problém, tak bych řekl pár slov. Byl jsem požádán, abych předložil stanovisko za výbor AFKO. Původně jsme se sešli nebo jsme měli to na programu na dnes odpoledne, ale bylo to odloženo, tedy setkání se stínovými zpravodaji, takže zatím ještě nemáme písemné vyhotovení. Já jsem předložil sedm návrhů. Jsou to konkrétní návrhy ohledně toho, jak některé body zapracovat do našeho stanoviska k této rezoluci. Za prvé, CSDP, tak jak je uvedena ve smlouvě o EU, s postupným vytvořením společné obrané a bezpečnostní politiky a konečně zdůrazňujeme potřebu navýšení regionálních kapacit v rámci mírových misí u zachování míru a především v případě rychlého zhoršení situace v sousedství. Další je apel na předsedu místo předsedy a vysokou představitelku <clears throat> především podle článku 44 eh, implementace SOBT eh, trvale strukturovaná spolupráce, flexibilní rozmístění operací a misí SOBP. Hmm, předseda, místo předseda a vysoká představitelka by měli zajistit konzistentnost v oblasti eh, zahraničních vztahů. Dále eh, se eh, jedná o návrh Rady ministrů obrany a komponent chápeme Evropskou obranou agenturu jako významnou součást této politiky. Dále podporujeme přijetí Bílé knihy a strategie v oblasti zahraniční politiky na základě hodnocení stávajících vojenských kapacit členských států. A poslední návrh, kde zdůrazňujeme potřebu spolupráce mezi EU a NATO. To je těch sedm návrhů. Dostal jsem 66 pozměňovacích návrhů od kolegů. Budeme na nich pracovat v nadcházejících dnech, ale myslím si, že vytvoříme dobrý kompromis v linii také toho, co tady říkal pan zpravodaj. Děkuji vám. Takže nyní stínový zpravodajové, pan Michael Gáler za EPP. Děkuji. paní předsedající. K otázce Unie obrany, Evropské unie obrany, panuje poměrně široký konsenzus nejenom v parlamentu, ale i v radě. Mohu-li citovat naši německou ministrině obrany, ona ve Vilniusu na schůzi před 14 dny řekla, a to řeknu německy, domnívám se, že je na čase, aby Evropa eh, vytvořila vlastní kapacity. Čili to byl citát německé ministrně obrany. A tak, jak říkal kolega Pejt, je na čase vstoupit do nové fáze té diskuse a je na čase aktivovat příslušná ustanovení smlouvy. Takže jako EPP my vítáme zprávu pana kolegy. Máme příležitost tedy vyjádřit naše stanoviska ke globální strategii v oblasti bezpečnosti a obrany, což vítáme. A Přáli bychom si eh, právě bílou knihu pro obranu a bezpečnost a nejenom jako implementační plán, tak jak je to zamýšleno v současné době, eh, to podle našeho názoru není dostatečné, ale zatím tedy tak eh, ta situace vypadá, ale mm, naše stanoviska zde také mm, předložíme paní Mogherini mm, tomto týdnu v Bratislavě, aby také ministři věděli, jaké jsou naše názory. Ta zpráva, jak říkám, tedy míří správným směrem, je v souladu s našimi obecnými stanovisky. Ještě bych doplnil možná pár eh, věcí. Mohli bychom vítat podporu Německa, Francie, Itálie, Nizozemska a některých středoevropských zemí za větší obranou integraci, protože v poslední době zaznělo mnoho povzbudivých prohlášení v tomto směru. A, takže jsem optimista co do zahájení procesu na vypracování bílé, kni- bílé knihy. Je třeba zrevidovat <clears throat> eh, naše Eh, plány a musíme nejprve jak si inventarizovat, co máme, abychom na základě toho mohli naplánovat, co potřebujeme do budoucna. Evropské kapacity a zbrojní politika podle článku 42 smlouvy, čili to, to je, o tom to je. A musíme se pustit do přeskumu organizace a aktivity Evropské obrany agentury proto, aby eh, odpovídala budoucím úkolům ze dvou důvodů. Za prvé v posledních letech jsme pozorovali eh, rozpočtovou blokádu jakéhokoliv navýšení eh, rozpočtu ze strany členských zemí Eh, a tedy především země, která je na odchodu, takže eh, nyní nemá jaksi mm, kompetenci nás blokovat. A co se týče programu pro obraný, eh, obraného výzkumu pro nadcházející období od roku 2020 dále, kolem 3,5 miliard eur, tak si myslíme, že takový rozpočet by měla Ehm, být schopna obhospodařit a o tom o té potřebě by tam měla být tedy zmínka, co se týče tedy této agentury. No a konečně tedy se vracím k penězům. Ano, je na čase navýšit financování vojenského odbraného výzkumu. Ehm, Máme ehm, pilotní projekt pro období 2015 2016 a po jeho vyhodnocení, tedy eh, výzkum, odbraný výzkum a pan G jako obecný, jako zpravodaj souhodného rozpočtu si musí uvědomit, že my jsme přesvědčeni, podobně jako komisi i rada, že obrana a bezpečnost jsou vysokou prioritou a proto také finanční závazky musí odpovídat té nové prioritě. Děkuji. Thank you, sir. On... Děkuji za SND pan Tonina Pikula. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji. Chtěl bych poděkovat kolegovi Pajetovi za jeho zprávu. A jak správně říkal, eh, tato rozprava přichází pravý čas, kdy eh, před krátkým časem zástupci v Itálie, v Francie, Německa vyslali silné eh, poselství, kdy je potřeba více spolupracovat a jednat v oblasti obrany a spravodajských služeb. A země, které eh, v minulosti se stavěly jaksi chladně k této problematice, nyní volají pro po eh, větší integraci obrany obrané politiky. Je pozoruhodné, že pouze čtyři členské státy a brzy už jenom tři, protože jedním z nich je Spojené království, eh, naplňují eh, požadavek na to, co do podílu HDP na obranu a já podporuji Eh, stanovisko eh, zpravodaje, co se týče výdajů na obranu a financování, eh, protože je třeba investovat především do výzkumu, což je veliká příležitost i pro ekonomický rozvoj. A také podporuji návrh zpravodaje, co se týče Evropské bílé knihy pro branu a bezpečnost. Kromě toho jsem přesvědčen, že bychom měli jít dál, než je stávající legislativní rámec smluv a tragédií, tra, eh, strategií. Ve stávající situaci obrana eh, politika by neměla být nejslabším článkem evropských politik. Evropská unie potřebuje vybudovat svou identitu z 21. století prostřednictvím obrany a bezpečnosti a bude také posuzována podle toho, zda je schopná zajistit efektivní systém ochrany občanů. Pokud neuspějeme, naše zajišťování bezpečnosti našich občanů, tak eh, se eh, budou občané ještě více vzdalovat od Unie a obracet se k národním státům. Je to jinak, tento dokument je dobrý základ pro další diskusy a já se těším na další spolupráci. Thank you. On behalf... Děkuji a nyní za uh, eh, EKR pan Jeffrey Van Orden. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, jak víte, mě některé věci zásadně vadí na tomto konceptu a Evropská eh, obrana unie je eh, poznamenaná nedostatkem upřímnosti. Vše je jaksi nastrojeno jinak, než je to doopravdy a Mm, všechny argumenty se eh, tedy předkládají tomu laickému eh, posluchači, tak aby eh, tedy byl spokojen. Ehm, před sedmi nebo v posledních sedmi letech evropské země se tady snažili dostat evropské občany k tomu, aby více přispívali na tyto věci pro Brity a Američany. Ti měli pragmatický přístup, chtěli mít efektivnější e, vojenská zařízení, ale pokud jde o ostatní, e, tak tam musela být dodána jakási ideologická složka složka toho eh, společného evropského státu, který samozřejmě musí mít společnou obranou eh, politiku a jednotky. Eh, ovšem toto je věc evropské suverenity státní. A tady se naopak hovořilo o tom, že bude centralizovaný rozpočet a to by byl nejzásadnější krok směrem k vytvoření evropského státu, superstátu. Eh, někteří se vrátili eh, k 50. letům a myšlenkám právě na společnou eh, obranou politiku a plán. A to byl tehdy samozřejmě návrh, který souvisel se sovětskou hrozbou té doby aby se vlastně, aniž by se muselo nově ozbrojovat, tedy vyzbrojovat Německo, tak aby e, přesto tady byla nějaká rovnováha. Ovšem od té doby došlo k určitému posutu, posunu. A přesto je tady určité napětí mezi těmi, kteří se snaží vytvářet e, evropské vojenské síly a mezi těmi, kteří e, tady chtějí dělat Evropu tady po té politické stránce a Eh, nejde to úplně dohromady a tady by se mělo říci USA, že obrané ambice EU eh, v podstatě nechtějí reagovat na přání Ameriky. My všichni víme, co se tady říká o stílení břemene v posledních sedmi letech a tak dále, ale toto není ta odpověď. To bude mít eh, přesně opačný eh, dojem než to, co si naši američtí spojenci přejí. To nevytvoří větší vojenskou moc. To vytvoří eh, rozkol mezi Evropany eh, a Američany na straně druhé. Vytvoří se tady um, něco jiného a nebude to mít dostatečnou důvěruhodnost. Chcete mi snad upřímně říci, že Moskva například bude znepokojena eh, jakou, poten, jakousi potenciální Evropskou obranou unii, anebo se bude Moskva více znepokojovat uh, tem, když bude silné. Takže jaká, jaká, jak to bude s důvěryhodností, pokud jde o Evropskou obranou unii? Uh, a jinak bych rád řekl, že není potřeba, aby se Evropská unie angažovala v těchto věcech. My už máme e, spolupráci, pokud jde o obraný průmysl, aniž by se do toho vkládala EU. A máme tady e, různé e, nadnárodní vojenské celky, bez toho, aby se tam angažovala Evropská unie. To není něco, co si vymyslela Evropská unie, to je něco, co už existuje po desetiletí. A pak eh, samozřejmě existuje eh, obraná infrastruktura, aniž by eh, opět se v tom angažovala Evropská unie. A Teď, když se podíváme na tuto zprávu a na obdobné zprávy, které jsou předkládány, tak tam je takový tlak na to, aby se vše jaksi přesunul na evropskou úroveň, veškeré otázky obrany. Ale eh, Evropské společenství v tom nehraje žádnou roli. Žádnou roli v, v oblasti eh, obrany. To je eh, úloha národních států. Ale teď je tady to přání, to, jak si přesunout na tu společnou úroveň. Tady také hovoříme o NATO, ale o čem tady vlastně hovoříme? Tam jsou přeci ty stejné země, které tam rozhodují e, s výjimkou tedy USA a to je ten jediný rozdíl, že v NATO je USA a v Evropské obrané unii, tedy to by bylo mimo USA. Takže tady by bylo možná dobré, kdyby se Evropská unie zaměřila na to, eh, kde je její přidaná hodnota eh, co může udělat. A to není přece v oblasti obrany, to je v civilní oblasti. Eh, možná, že kdyby civilní zdroje byly využívány i jinak, kdyby zdroje byly využívány jinak, tak možná, že Evropská unie by lépe řídila eh, konflikty eh, nebo postkonflikty eh, a humanitární podporu a další aktivity. Je toho mnoho, co by Evropská unie mohla dělat doplňkově vedle NATO, ale Evropská unie si tady chce vytvořit eh, své vlastní autonomní oddělené vojenské struktury a to zrovna ve chvíli, kdy zdroje na obranu eh, nejsou značné a eh, Mnohé země si myslí, že Eh, takto budou mít eh, obranu poměrně lacino zařízenou, že vlastně to za ně převezme Evropská unie a že z nich eh, odebere to břemeno těchto povinností v oblasti obrany. Až Spojené království opustí Evropskou unii, tak evropský rozpočet bude mnohem menší. A zároveň tady bude muset evropský rozpočet řešit celou řadu dalších věcí. A pokud jde o oblast obrany, tak evropský rozpočet se velmi sníží. Mnozí si to, jak se zdá, neuvědomují. Spojené království je druhým největším čistým přispěvovatelem do evropského rozpočtu. A uh, ono to tak vypadá, že za všechno platí Německo, ale tak to není. Ano, samozřejmě platí to hodně, ale zároveň je tady také Spojené království, které přispívá a tomu už tak nebude. A o tom se nehovoří. Takže měli bychom si uvědomit, že evropský rozpočet se výrazně sníží. Uh, Eh, s ohledem na hrozby, kterým čelíme, hrozby pro západní eh, demokracii jsou stejné, ať už se nacházíte v Oslu, v Berlíně nebo v Londýně nebo ve Washingtonu. My potřebujeme solidaritu mezi západními spojenci, musíme co nejlépe využít vynikající eh, strukturu, která nám po desetiletí dobře sloužila, a to je NATO. Takže to je to, co potřebujeme a ne to, aby jste se nechali napálit těmito mágy, kteří vás tady vodí za nos a jak si tvrdí, chtějí předestírat, že obrana Unie, Evropské unie je e, řešením, ale tak to není, je to velmi nebezpečný krok. Děkuji. Pan Jan Pasku. Děkuji. Um, Opět eh, se tady vracíme ke známé situaci. Tady diskutujeme vždy s panem Joffrym. Já jsem se přihlásil o slovo, protože on říkal, že Moskva nebude brát Evropskou unii vážně, pokud je o její obranu. A já bych řekl, že eh, jednou z taktik Moskvy je rozdělovat a vládnout. A Evropané eh, pokaždé, když když Evropané eh, zvýší svou spolupráci, tak eh, tím vlastně Rusům eh, vysílá, tedy se Rusku vysílá ten správný signál, že jeho taktika nebude fungovat. A to platí zejména, pokud jde o obranu a otázku bezpečnosti. Takže můžete nadále pokračovat v tom, že budete říkat, že máte pravdu. Já budu také tvrdit svou pravdu a život nám ukáže, jak to je ve skutečnosti. Dále jste říkal, že rozpočet se sníží, eh, ale nás přece vyškolilo právě Spojené království eh, abychom měli nižší rozpočet, protože oni Oni neustále eh, poukazovali na to, že když bude rozpočet příliš vysoký, že opustí Evropskou unii. To byl přece argument pana Camerona. Takže eh, my jsme opravdu již na to zvyklí, už, už v tom umíme chodit a věřte mi, my to přežijeme. A teď eh, tato hra, pokud je o USA, a my o tom budeme hovořit dnes večer a potom to bude asi jasnější, tak tady to nebezpečí není takové, že bychom eh, nezapůsobili na USA, ale tady jde o to, že USA tam uh, oni sami rozhodnou, kdo tady z kandidátů uh, vyhraje a my bychom se měli eh, samozřejmě pojistit pro ten případ v Evropské unii a vybavit se na to. Eh, samozřejmě, eh, že na to není všude vždy vítané, někdy potřebujete postupovat pod jinou vlajkou a proto z tohoto důvodu si myslím, že se musíme ubírat tím směrem,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 Děkuji, jsem potěšen, že se zabýváme tímto tématem. Nemožné se tomu tématu vyhnout v této současné eh, krizi. Ale jsou tady tři důležité věci. Jednak navýšení národních výdajů na obranu, za druhé větší politická solidarita a za třetí solidarita na hranicích. Já si myslím, že je pěkné, když zpráva hovoří o těchto o třech bodech v bodě 5. Tam se hovoří o zvýšení výdajů pod bodem D a pod bodem 9 je doporučení zvýšit kompatibilitu aktivit EU NATO a v bodě 16 tam je výzva k solidaritě. Pokud jde o evropské hranice, ale musím říci, že po každé jsou to pouhá slova, protože navýšení výdajů to může být pouze určitý apel nebo doporučení. Má země patří k těm mála zemím, které tyto povinnosti zcela splnily povinnosti v této oblasti. A za druhé, větší politická solidarita, to jsou v podstatě jenom určité přísliby nebo e, snaha e, hovořit o tom, že se vytvoří nějaké struktury, které budou mít pouze humanitární e, úkoly. Za třetí, solidarita. Tady opravdu neexistuje skutečná reakce. Nejdůvěryhodnějším prvkem v této zprávě je, eh, že se cituje tedy Lisabonská smlouva, ale to byl začátek té cesty, která vedla k Brexitu. Brexitu. A otázka je, jestli se vyplatí, jestli je smysluplné pokračovat na této cestě, jestli by nebylo výhodnější zaměřit se nejprve na vlastní politiku, vytvořit si konkrétní cíle, eh, zuniverzalizovat eh, tedy to pravidlo 2% na z HDP, eh, pardon, eh, z domácího produktu na obranu. A ta skutečná solidarita tam, kde je nebezpečí největší, Ehm, to neplatí jenom eh, pro oblast východu, ale pro oblast Středomoří. Před rokem a půl tady byly vojenské zásahy proti eh, převaděčům, nebo jsme si to naplánovali, ale eh, zatím se to pouze zrealizovalo různými humanitárními opatřeními a rozhodně to nesplňuje to, co jsme si naplánovali eh, v dubnu minulého roku. Takže tady si musíme eh, položit určité otázky, zamyslet se nad Lisabonem, stanovit si určité úkoly konkrétní a nad tím, jestli eh, by nám nepomohlo, kdybychom tady tam v těchto existujících úkolech více nepropojili naše úsilí. Nemá smysl tady si vymýšlet nějaké další imaginární věci. Děkuji a nyní druhé kolo. Pan Gale chtěl slovo, ale nejprve eh, dovolte, abych byla poslední v tom prvním kole a chtěla bych vyzvat zpravodaje, pokud jde o stanovisko, k určité unifikaci vnímání hrozeb v rámci EU. Eh, v mnohých eh, svých stanoviscích jsem diskutoval o této problematice my společně zastupujeme eh, střední i východní Evropu a eh, samozřejmě jasné, že budeme mít eh, SOBP mise i na, na jihu. Nicméně takovouto politickou vůli nevidím, pokud jde o zasílání misí SOBP na Ukrajinu. Jak toto vnímáte? Jak vnímáte tuto možnost, abychom nalezli společný přístup eh, k hrozbám v rámci EU? A za druhé, hm, pan Gallers a Mike eh, a jejich stanoviska, eh, pokud je o úlohu speného království v oblasti financování příspěvku k evropskému rozpočtu. To není eh, pouze toto. Když eh, mm, hovoříme o budoucích eh, evropských výdajích na obranu nebo případných výdajích, je to i dlouhodobá záležitost, ten přístup Spojeného království pokud jde o, o to, že velká část eh, státního rozpočtu je věnována právě na obrané eh, mechanismy, na budování kapacit. Eh, ze všech členských států EU je to skutečně ta země, která má skutečné kapacity které jsou schopny eh, přinést eh, přidanou hodnotu k našemu eh, společnému úsilí. Co si o to myslíte? A jak můžeme vyřešit tuto problematiku a případně mít Spojené království po našem boku v rámci společné spolupráce na té institucionální úrovni? Now, Nyní dám eh, ještě slovo. Pan Gale byl jediný, kdo žádal o slovo po druhé a pak vím, že Pet mu e, pospíchá, takže mu dám e, pak ještě slovo. Pan Gale. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych ještě jednou vyjasnit jednu věc. Frakce EPP, aktivity a další rozvoj společné obrané politiky vnímá jako posílení evropského pilíře NATO. To neznamená, že bychom z této aliance vystoupili nebo jak si zařadili na druhou kolej. V žádném případě jde o to, abychom propojili eh, naši sílu a abychom dokázali více přispět ke společné obraně v rámci eh, Euroatlantické aliance. A tady ta výtka, která tady zaznívá, že jsme freeriders v oblasti obrany, tedy e, že e, jaksi e, chceme, aby za nás to hlavní břemeno nesl někdo jiný, abychom z toho měli jenom ty výhody, tak to bychom právě mohli eh, tímto napravit. My už vlastně máme i evropský jednotný trh, pokud jde o vojenské produkty. To existuje, ale členské státy eh, z toho vystupují. Eh, docela často. A já si myslím, že ty prostředky, které máme, bychom mohli lépe vynaložit, mohli bychom lépe společně plánovat a nakupovat a tím bychom toho opravdu mnoho ušetřili. A také bychom e, zvýšili interoperabilitu, kdybychom toho více podnikali společně. Protože když někde e, jsme na nějakém e, nasazení, tak z 99% na stejném místě. A když jsme na stejném místě, tak samozřejmě eh, stačí eh, stejná výzbroj, stejné vybavení. Takže my tady nevidíme v tomto ohledu žádný rozpor. A kolega Pašku to tady zmínil velmi správně. Vlajka NATO eh, buď není všude vnímána stejně příznivě, a nebo Existují eh, tu a tam eh, partneři v NATO, eh, kteří si nepřejí, aby Evropská unie se angažovala a to je například i případ Turecka ještě před pučem. Co uděláme, když budeme chtít využít zdroje NATO, když bychom třeba řekli, že bychom chtěli mít určitý zásah v Líbii a Erdogan řekne, že se mu to nelíbí a potom eh, tedy eh, to zablokuje, protože na to musí rozhodovat jednomyslně. Takže my tady potřebujeme opravdu eh, autonomii pro ty zákroky, které považujeme za v zájmu Evropské unie, v našem zájmu a proto je důležité abychom, a správné, abychom se vydali tímto směrem společné obrany. A pokud jde o společné vnímání bezpečnosti, tak eh, já jsem citoval mou ministrini obrany, řekl jsem, co říkala, to řekla ve Vilniusu, ale možná, eh, že eh, to měla říct v Římě a nebo i jinde, protože eh, v Římě, pokud jde o vnímání východu, je to trochu eh, jinak, než je to třeba ve Vilniusu. Quest for, for the floor. Je tady ještě uh, jedna žádost o slovo. Je jen velice stručně, paní předsedkyně, nechci to nějak prodlužovat, chci na, navázat na, na to, co tady zaznělo. Pokud máte eh, samostatné rozhodovací procesy v EU v eh, obrané oblasti a máte eh, samostatnou evropskou strukturu, jakým způsobem posílit solidaritu. To vyvolává rozpory. Pokud máme nějakou krizi, eh, sedíme u jednoho stolu společně s Američany, Kanaděny a tak dále a snažíme se eh, nejlepším způsobem vyřešit tuto krizi. A může se eh, stát, že Evropané budou vůdčí v určitých aspektech, ale Michael o tom již hovořil, například Libie. Libie, samozřejmě Německo, to je zajímavé téma Libie, vy teď hovoříte jako Evropa, ne jako Němec. Dobře, tak to je něco jiného. Tak to je možná eh, špatný příklad, který jste zvolil, ale musím říci, že je to vlastně dobrý příklad eh, v tom smyslu, že pokud se Evropská eh, unie bude chtít angažovat nějaké operaci, tak kdo no, to, to bude rozhodnovat? Kdo ponese důsledky, pokud bude nějaký problém? Eh, když tam budou nějaké týmy a bude třeba eh, spustit nějakou eh, záchrannou operaci. To všichni víme, jak to bude. Toto není důvěryhodné, protože není nic vážnějšího než ty bezpečnostní oblasti, kterým čelíme. A o tom musíme diskutovat Evropská unie jakožto politický subjekt a tak dále. Ale Eh, hovořme o tom, jak to je a eh, ne o tom, co bychom chtěli. Omlouvám se. Eh, musíme do určité míry usměrovňovat tuto diskusi. A nyní pan Pep. Děkuji, děkuji za vaše připomínky, doporučení, komentáře. Já samozřejmě souhlasím, že obraná problematika v rámci EU, eh, s tou musíme nakládat tak, jak eh, taková, jaká je. Eh, samozřejmě ta stanoviska mohou být rozličná, ale máme tady článek 42 smlouvy, a mm, bohužel je do určité míry vyprázněn a po pařížských e, útocích e, Francie požádala e, o konkrétní pomoc ostatních evropských zemí a mm, nevím, jak byl, jaká byla praktická odpověď na toto. Rovněž víme, že spolupráce mezi EU a NATO samozřejmě v těch obraných oblastech i zde je celá řada eh, kritiky, především ze strany NATO. Eh, není tady dostatečná podpora, dostatečné partnerství z té evropské strany a to trvá již roky. A pak je tady celá řada praktických eh, aspektů, kdy EU by mohla dělat mnohem více, ale já mám takový pocit, že EU e je připravena dělat více v případě, že v rámci EU bude mnohem e, více konkrétních, e, konkrétní regulace, konkrétních e, režimů, pokud v EU i v jednotlivých členských státech bude dostatečný předpis, dostatečná regulace na, v této záležitosti. Například pokud na to rozhodne vyslat více svých vojenských sil do východoevropských zemí, tak pak je tady Eh, praktická záležitost, eh, jak může eh, přispět EU, zda může poskytnout infrastrukturu. Ehm, je tady celá řada otázek, celá řada věcí, kde EU a NATO mohou prakticky spolupracovat, ale na straně EU rovněž musíme mít jednoznačně nastavené předpisy. Rovněž je tady věc, že většina Eh, členských států je, je eh, členy NATO i EU, ale eh, některé státy nejsou. Například v NATO Rakousko, Irsko, některé skandinávské země, takže to je také třeba zohlednit a musíme dosáhnout toho, aby spolupracovaly všechny země. A co se týče Spojeného království, můj subjektivní názor je takový, že eh, doufám, že vazby mezi Spojeným královstvím a zbytkem Evropy eh, budou velice silné. Eh, a to nejen v oblasti bezpečnosti a obrany. To je naprosto logické. Ale pokud jde o ten rozpočtový aspekt, to hm, záleží, jak dopadne vyjednávání, ale je jasné, že eh, nemá smysl eh, si myslet, že Evropa si zajistí vlastní eh, bezpečnost, aniž by spolupracovala s některými významnými evropskými zeměmi. To samozřejmě by nebylo ani praktické, ani realistické, takže musí být nastavena spolupráce do budoucna mezi EU a Spojeným královstvím. Děkuji. Děkuji. Eh, druhý přeskum zprávy proběhne 12. října a eh, myslím, že i 13. je to dvoudenní zasedání. A pokud vím, tak stínoví eh, zpravodaji o tom budou diskutovat zítra. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za tuto diskusi, děkuji panu Pajetovi a přejdeme k dalšímu eh, bodu. Eh, to je přehled eh, misí SEDE v Mali. To proběhlo 18. až 21. července. Eh, program, eh, jako obvykle, připravil eh, sekretariát a byl poměrně nabitý. A cílem bylo setkat se s veliteli a zástupci mise EU v Mali. Rovněž proběhlo zasedání se zástupci hlavního města a a navštívili jsme eh, tedy eh, zařízení pro výcvik, byli tam eh, zástupci předsednictví parlamentu, výboru pro zahraniční záležitosti a pro obranu. Se setkali jsme si s některými zástupci, ale bohužel došlo k významnému teroristickému útoku v průběhu e, naší e, návštěvy, a to e, nedaleko mauretánské hranice, tedy hranice s Mauretaní. A byl to tedy útok, který cílil na malijskou armádu a proto jsme nebyli, eh, neměli možnost setkat se eh, se členy eh, vlády Mali. Nicméně i tak považujeme tuto misi za velice úspěšnou, i pokud jde o hodnocení průběhu operací obou misí EU i z hlediska tedy průběhu těch jednotlivých úkonů prováděných i na dálku, protože je pravda, že ne, nebylo možné eh, se eh, setkat s veliteli mise Bachan, tak eh, i přesto se nám podařilo nějakým způsobem vyhodnotit tuto misi a udělat si mm, ucelený přehled, který byl velice pozitivní a to i přes ty, tu velice obtížnou situaci. Eh, můžeme mm, diskutovat o těch eh, velice důležitých eh, tématech, o kterých jsme hovořili, především regionalizace bezpečnostních složek. Budeme o tom diskutovat i v průběhu odpoledne a rovněž jsme měli možnost diskutovat podrobně eh, s kolegem pro mír, což jsou eh, strany eh, dohody pro mír v Mali. To vede velvyslanectví Alžírska a Rovněž jsme se eh, setkali i eh, se zástupci evropských eh, diplomatů, zástupci členských států EU, kteří jsou akreditováni na Mali. Vy jste dostali písemnou zprávu pana Javiera Náta. Zabralo to trochu více času. A on není, e, nebyl schopen se dostavit na e, dnešní zasedání a proto jsme e, požádali a prodloužení tedy písemné konzultace, co se týče této Eh, zprávy ohledně emise na Mali. A já bych nyní chtěla dát slovo panu Nátovi a to eh, na našem příštím zasedání eh, v říjnu, kdy bude tedy hovořit o svých závěrech, ale problémem je, že Eh, musíme eh, poskytnout společné eh, hodnocení mise SEDE a AFETu, mise v Mali. A měli bychom vycházet z diskusí, které proběhly na našich setkáních v Mali A chtěli jsme využít eh, znalostí pana Nálce a chtěli jsme nalézt konsenzus. Já bych ráda eh, dala eh, slovo účastníkům. Pan McAllister byl účastníkem za AFED. Prosím, máte slovo. Já jsem já naprosto souhlasím s tím, co jste říkala. Eh, pro nás to byla zajímavá návštěva i přesto, že některá ta setkání byla zrušena v důsledku eh, toho incidentu na hranici Mauritánie a Moli. Eh, velmi mě zaujalo, jak ta vzdělávací mise, vlastně školicí mise a ta je zaměřena nejenom tedy na vojáky v Mali, ale i ze sousedních zemí, jak do jaké míry to bylo prospěšné. Já jsem svoje připomínky už eh, odeslal sekretariátu, připomínky ke zprávě. A myslím si, že bychom je měli projednat do hloubky co nejdříve. Taky mě zajímá, co k tomu chce dodat pan Nat. Určitě, určitě, souhlasím s vámi. Ještě bych chtěla doplnit jednu věc. Já nechválím snadno, ale velmi mě zaujala. Obdivuji tu německou polní nemocnici, kterou jsme tam navštívili mimochodem. E, a další účastníci mise jsou zde v sále. Pan poslanec Strojevský. chcete se k tomu taky vyjádřit? Vzpomněla paní převodničonca před chvílou. Děkuji. Já jsem chtěl říct si to, co tady právě řekla paní předsedkyně. Návštěva nemocnice, eh, kterou tady té vojenské nemocnice, eh, byla velmi profes, vše bylo velice profesionální, jednak pokud jde o logistiku a i jinak o celé provedení a vůbec si cením této situace, eh, kdy němečtí vojáci vybudovali toto zdravotnické zařízení. Mohu pouze zdůraznit, že celá tato návštěva byla eh, velmi dobře připravená, velmi dobře probíhala. A chtěla bych taky poděkovat sekretariátu za oběma sekretariátům, tedy jak SEDE, tak AFETu, Eh, za přípravu. Oni tam byli, oba tyto sekretariáty zastoupené, byli velice nápomocní v velmi složité situaci, protože, jak jsem už říkala, byl to velký útok, který proběhl během našeho pobytu tam a všechny mm, vládní eh, osobnosti vlastně se zaměřovaly na řešení eh, tohoto problému eh, pomoci obětem a, a, a přesto to proběhlo jaksi velice bezpečně a profesionálně, takže děkuji, děkuji mnohokrát. Určitě bych chtěla pokračovat v diskusi na toto téma Sahel je velmi složité téma a Mali bude na programu ve výboru sede příští měsíc i později. Mě moc zajímá ústní zpráva pana Nace z jeho návštěvy a budeme tedy pokračovat dál v této rozpravě, v této diskusi. We, we have already... Už tady máme panelistu na příští bod, takže já vám děkuji. Eh, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů ke zprávě mm, je do příští schůze, takže já doufám, že se shodneme na společném stanovisku. Dobrá, děkuji. Další bod je regionalizace misí SBOP Sahel. A mě je potěšením e, přivítat pana Žaka Fradena, který je úřadujícím vedoucím divize pro integrované strategické plánování SVČ je to do určité míry vlastně téma, které navazuje na naší předchozí diskusi. Chtěla bych vám připomenout, že už jsme se setkali s panem velvyslancem Angelo Sáda před letní přestávkou. On už předložil některá stanoviska a vyhlídky regionalizace misí SBOP. Takže teď je na řadě pan Frada, aby nás seznámil se svými názory. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání k tématu regionalizace a oceňuji, že navazuje na vaši prezentaci o Mali. Mali bude totiž také jádrem této regionalizace do určité míry. Já se zaměřím na tři body. První se týká kontextu možné regionalizace, druhý to jsou principy a případné cíle regionalizace a na závěr popíšu, jak by regionalizace mohla proběhnout. Obecní kontext nemusím vysvětlovat vám, ale stabilita v Sahelu je klíčová pro EU a členské země. De facto vyšší stabilita v těchto zemí přispěje k větší bezpečnosti v Evropě a bude mít vliv na rizika, kterým dnes čelíme. To vyžaduje e, posílenou činnost a partnerství s pěti zeměmi Sahelu, což je Čad, Mauritánie, Burkina Faso, Niger a Mali. A to také v souvislosti s novými strukturami G5 Sahel. Tento, toto partnerství se musí intenzifikovat s těmito zeměmi a s dalšími mezinárodními organizacemi a propojit to s existujícími procesy. V tomto kontextu EU má přispět k vytváření národních kapacit zemí Sahelu a k posílení regionální spolupráce mezi Eh, obranými eh, jednotkami a místními složkami, aby eh, se dokázali vypořádat s riziky, kterým čelí. Je třeba také dát regionálním iniciativám odpovídající roli, jako je právě to G5 Sahel. Toto potvrdila Rada ministrů obrany v červnu, kdy hra požádala ESVČ, aby předložila projekt, který členským státům jak si um, ukáže, jaké jsou záměry v Sahelu v rámci i tedy té regionalizace. My jsme tak učinili a nyní vás seznámím s rámcem, v, jeho, v němž by ta regionalizace proběhla. Souvislost mezi vnější a vnitřní bezpečnosti i v oblasti e, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi, terorismus a podobně jsou e, čím dál důležitější v oblasti možných činností e, SBOP a proto taky naše aktivity v Sahelu jsou v souvislosti s tím, co děláme v Libii, v Africkém rohu a západní Africe. Regionalizace misí umožní zlepšit aktivity v zájmu obrany v zemích Sahelu a takto přispět k bezpečnosti EU. Předchozí vystoupení o tom hovořilo. V Sahelu jsou nyní tři mise, dvě civilní, to je Mali a Niger a jedna vojenská EUTM Mali. Takže to už jsou tři mise, které v této části Sahelu působí. Cílem regionalizace je co nejlépe využít naší existující angažovanost v této části G5 právě tam, kde není rozmístěná mise SBOP, čili Burkina Faso, Čad a Mauritánie. Rozmístění e, dalších misí eh, v těchto zemích by nemělo nějak omezit mandát jednotlivých misí, které mají své vlastní mandáty. Čili to je důležitý parametr v rámci regionalizace. To znamená neochuzovat to, co už teď vykazuje výsledky. Bude to znamenat úzkou koordinaci se zeměmi, které jsou přítomné v regionu, zvláštní zástupci z eh, EU v Sahelu, a zeměmi regionu pochopitelně také. Můj eh, třetí bod se týká cílů regionalizace. Jedná se o tři strategické cíle. Za prvé zlepšit národní kapacity zemí G5, podpořit přeshraniční spolupráci těchto zemí, podpořit struktury regionální spolupráce, hlavně G5 Sahel. Tato Regionalizace byla projednaná ve čtvrtek v rámci COPS, bude zase na programu v říjnu po předložení odpovídající skupině a až členské státy rozhodnou, tak potom by mělo dojít k aplikaci. Obecně princip regionalizace se má skládat ze tří fází. První fáze je vytvoření sítě expertů, složené v Mali e, s centrem velení a v každé ta další zemi, kde by nebyla mise e, SBOP, tam by byl styčný důstojník buď na bezpečnost nebo na obranu, tak abychom pokryli e, ten region v oblasti hodnocení potřeb a kapacit a, Eh, hodnocení kapacity absorbovat eh, vzdělání a pomoci v jednotlivých zemích, dále eh, v hodnocení operačního plánu pro region, mm, který by potom umožnil řádné využití nástrojů a dobrou koordinaci s EU v rámci našich kapacit první, ta první fáze, to znamená rozmístění sítě bezpečnostních expertů, by měla být funkční na jaře 2017. Druhá fáze ta bude implementována v rámci implementace toho programu a SBOP, eh, tréninky školní eh, při zjištění konkrétních potřeb v zemích K5 Sahel. Tyto aktivity by tam realizovaly mise již rozmístěné dnes v rámci časového plánu a podle absorpčních kapacit eh, příjemců podle zjištění v té fáze zjišťovací to, co jsem říkal, to co zaznělo před chvílí, to znamená to školení, kterého, nebo cvič, výcvik, kterého jste se účastnili během vaší návštěvy, odpovídá právě takovým to, našim eh, plánům, protože tam jsme právě zkoušeli, jak nejlépe eh, zjistit a, a vycvičit eh, místní. A třetí fáze potom na základě výsledků ukáže, zda máme rozšířit přítomnost SBOP v zemích Sahelu. Především fáze 2 a 3 budou závislé eh, na zapojení členských států. To znamená, až proběhne období hodnocení, až budeme vědět, jaké kapacity jsou potřeba, tak potom členské státy se rozhodnou o tom, zda se vstoupí do druhé a třetí fáze nebo ne. Takže navrhujeme postupné kroky v zájmu zemí G5. Tolik z mé strany. Zatím ještě nebylo nic rozhodnuto, bylo to předloženo ke schválení členským zemím a já jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Thank you, sir. Uh... Děkuji, pane. Takže zamyslet vyzývám členy, aby se zamysleli nad tím, jestli chtějí slovo. Já sama mám otázku. V regionu je mnoho hráčů. Myslíte si, že všichni jsou ochotni vzít v potaz tento regionální přístup k bezpečnosti? nebo je to pouze iniciativa EU ve vztahu k zemím regionu? To je moje otázka. Yes, Mr. Arnaud Danjean. Pan Arnaud Danjean má slovo. Děkuji. K té koncepci regionalizace je panuje, myslím, obecná schoda. Dává to smysl. Byla by to forma racionalizace toho, co se tam teď dělá poněkud roztříštěně v zemích Sahelu. Ale zakopaný pes je v detailu a budeme muset eh, bedlivě eh, věnovat pozornost realizaci, hlavně té fáze 2, o které hovoříte, mm, vést ten výcvik a školení na základě existujících misí SBOP. Víme, že existují určité takové určité pnutí a přecitlivělost nad nacionální a infranacionální a nejsem si jist, jestli ty struktury, které v Mali a, a okolí máme, jestli jsou zrovna nejlépe odpovídající těm potřebám, protože jak znám zájem, záměry těch i o něch, tak se mi zdá, že země G5 nemají zatím, které nemají zatím mise SBOP, hmm, eh, eh, tak eh, by si představovali specifické mise pro, specificky pro jejich Mm, pracovníky a představitele, takže nevím, jestli mm, centralizace těch aktivit v Mali zrovna usnadní zapojení všech ostatních zemí. Je to spíš otázka než, než prohlášení z mé strany, nevím. Máme už představu o možných reakcích zemí G5 na eh, takový návrh regionalizace? Jak to vidí? Co od, si od toho očekávají? Jaké, jaké náznaky eh, jsou tam patrné? A dále nemyslíte si, že je tam určitá také eh, velká rozmanitost těch existujících složek, třeba UTM Mali, což je jaksi adresováno armádě, armádě v rozkladu, ale naprosto dezorganizované a otřesené džihadistickou ofenzívou z roku 2012-13. V jiných zemích je to zase jiné, mám na mysli třeba Mauritánii, která restrukturalizovala do značné míry své bezpečnostní složky a opravdu se moc snaží, kde ty potřeby asi nebudou stejného typu jako to, co eh, chystáme nebo realizujeme teď v Mali. Čili ty situace jsou velmi odlišné a regionalizace to zní dobře. Já jsem připraven to podpořit. Vypadá to racionálně, ale přece jenom to pokrývá rozmanité situace, které vyžadují specifické řešení. Takže mě zajímalo, co si o tom myslíte. v tuto chvíli jsem pochopila, že někdo další o slovo nežádá, takže prosím, můžete zareagovat na připomínky kolegů a pak budeme mít možná ještě jedno kolo. Děkuji. Děkuji eh, za vaše otázky. Eh, a pokud jde o Eh, ty místní nálady, pokud jde o regionaliz regionalizaci a pokud jde o ty kapacity, které jsou identifikovány, ano, nad tím vším uvažujeme, zvažujeme to a samozřejmě, že jednotlivé země eh, jsou eh, rády, když k ním přichází experti z Evropské unie, to se týká Mali, Burkina Faso a tak dále. A um, my tam nejsme pouze zastoupeni prostřednictvím SPOP, ale také dalšími nástroji Evropské unie, kde eh, bychom mohli mít eh, naši zástupce a eh, kde oni vlastně tedy jim mohou pomáhat a řešit také ty jejich hrozby, kterým čelí. Takže Eh, je to podporováno a to bylo zmíněno také na summitu, eh, který eh, proběhl mezi zeměmi G5 v červnu, kde se o tom hovořilo a kde všichni potvrdili, že plně podporují tento princip, i když samozřejmě s určitými opatřeními, která budou muset být přijata a která nakonec budou muset být ještě podrobněji rozpracována. Pokud jde o mezinárodní organizace OSN, tak když se hovoří tady o Mali, tak OSN, anebo pokud jde o jiné partnery v Nigerii, tam ehm, jsou různé strany, to se týká i Čadu a e, dalších zemí. A oni všichni podporují to, oč my usilujeme. Um, protože tam zatím ještě to není vše rozpracováno až do konce. Takže abych odpověděl na tu první otázku, tak ano, všichni podporují angažovanost Evropské unie a myslím si, e, že Eh, všichni eh, teď očekávají, jaké výsledky to přinese. Je tady velké očekávání a uvidíme, eh, která očekávání budeme schopni naplnit, jaké kapacity budeme schopni rozvinout. Důležité je, že budeme samozřejmě pokud možno vycházet ze struktury G5. Je to pět zemí se společnými zájmy, ale samozřejmě mohou mít i odlišné zájmy. A jedním z aspektů bude spolupráce přeshraniční ale musíme samozřejmě zohlednit, že některé země mají e, odlišné e, problémy od e, jiných. Potom tedy členské státy, eh, se budou vyjadřovat k tomu celému eh, záměru a v tuto chvíli tam je mnoho různých strategií, mnoho různých aktérů, ale pokud to je Evropské unie, tak můžeme říci, že pokud bychom měli harmonizovat naši eh, akci, tak regionalizace by k tomu velmi napomohla, protože činnost styčních důkazní, důstojníků v těchto jaksi, sirotčích zemích SPOP a tak dále, eh, to, ta regionalizace by umožnila objevit ty oblasti, eh, kde bychom mohli eh, vylepšit naše činnosti, například svěřenecké fondy a tak dále, další nástroje Evropské unie. Tam bychom mohli identifikovat ty programy, které tedy mm, nespadají pouze do SBOP. Takže to je takový aspekt, který by přinesla regionalizace. Potom eh, samozřejmě čekáme na tu druhou fázi, to se ještě uvidí, to je na, členské stá, na členských státech, jakým způsobem k tomu budou přistupovat a eh, k čemu to povede. Možná, že dojde k určitému eh, školení a možná i k místním pomocím, tam, kde budou nějaké konkrétní hrozby, pomoc tedy národním složkám a Potom eh, operační eh, stránka toho regionalizačního programu, to bude zohledňovat nejrůznější aspekty eh, a musím říci, že naším záměrem je využít ty kompetence toho, co už tam funguje. Chceme tady se ne Eh, jak si připojovat k těm policejním akcím nebo k tomu, co už tam probíhá, ale zaměřit se na některé konkrétní eh, cílené eh, hrozby a to tak, abychom to celé potom mohli dlouhodobě využít. Musíme vycházet z toho, co vše mohou ty země ještě strávit nebo uh, Eh, kam až se chtějí eh, ubírat s námi, co je pro ně priorita, co ne. Takže to jsou zatím ještě otázky, které budeme muset v té první fázi zanalizovat. Pokud jde o oblast Mali, tak eh, tam jsou v podstatě dva faktory. Jednak čas hraje určitou roli a potom také účinnost a snaha ušetřit náklady. Pokud jde o čas, tak tam je potřeba samozřejmě to celé eh, koordinovat a potom eh, tam máme nejen vojenské, ale i civilní mise a tam je potřeba to vše skloubit tak, abychom měli co největší přidanou hodnotu. Pokud jde eh, o o to, jakým způsobem zareagovat na potřeby Eh, zcela konkrétních národních, tedy národní zájmy eh, G5, tak eh, mm, to také je potřeba nějakým způsobem zohlednit v našich aktivitách. Mali má určité vlastní problémy. Čad samozřejmě je ve specifické situaci Mauretánie, tam má také svou situaci. A my my chceme řešit aspekt spolupráce eh, G5, ale samozřejmě chceme přihlédnout i k tomu lokálnímu aspektu. A Teď jde tedy o ty zvláštní místní požadavky, tak aby ty země mohly čelit svým konkrétním eh, výzvám a hrozbám. Možná, že potom podle toho se rozhodne, jaká to bude mise, jestli to nebude eh, mise v rámci SBOP, ale v rámci jiného nástroje a tak dále. Některé země možná si budou přát nějaký výcvik přímo v místě Eh, my to vše chceme eh, zohlednit, protože je to samozřejmě pochopitelné, že každý má nějaké své národní potřeby. Tady je eh, velmi široká škála hrozeb, některé jsou společné, některé jsou specifičtější. Takže během té první fáze bychom chtěli provést tu analýzu a potom navrhnout členským státům konkrétní věci, až ve chvíli, kdy to budeme mít zanalizované a když budeme schopni navrhnout něco rozumného pro řešení konkrétní konkrétní hrozby nebo nějakého rizika, eh, který, eh, kde bychom zohlednili eh, jednak tedy potřeby té, toho daného regionu, ale zároveň také Evropské unie. Děkuji. Pan Danžan. Děkuji za to vysvětlení. Já bych se ještě chtěl vrátit k té fázi jedna právě. Ta expertní síť tím se vracím ještě k určitým obavám, které jsme eh, vyjádřili v rámci našeho podvýboru a výboru pro zahraniční záležitosti, a to, aby delegace Evropských unii, eh, unii, Evropské unie měly eh, k dispozici experty v oblasti bezpečnosti a obrany. A to v místech, kde jsou mise, SB, OP a nebo i v těch krizových oblastech eh, je tedy možné eh, mít toto eh, nějakým trvalým způsobem, nebo se tady jedná o nějakou ad hoc specifickou misi, která nebude vycházet z delegací, ale bude někde mezi Bamako a Niame. Chcete na to reagovat? Chcete to komentovat? Já jsem taky eh, chtěla znést eh, jednu otázku. Eh, v průběhu našeho pobytu na, v Mali došlo k útoku na vojenskou jednotku v blízkosti mauritánské hranice. Ty útočníci byli velice dobře vyzbrojeni, měli vojenská vozidla, pravděpodobně eh, z mauretánského území a eh, zdá se, eh, že byli tedy schopni poměrně úspěšně obchodovat i s malijskými jednotkami. Pokud je o takovýto dlouhodobý závazek, je třeba znést otázku, jak to vypadá tedy s armádami těch eh, pěti eh, zemí regionu a mm, jaký scénář bychom měli eh, volit pro to, abychom skutečně posílili tyto armády a umožnili jim, aby úspěšně bojovali proti terorismu. Já Nejprve odpovím eh, na otázku pana Nonžona, protože to je jednodušší. Já jsem o tom eh, mohl hovořit více, o, tom principu styčných eh, důstojníků, kteří z vojenského nebo civilního zaměření a kteří jsou v těch delegacích a budou plnit tu úlohu, o které jste hovořil. Stejné konstatování, pokud jde o to mít tyto zástupce v těch kritických oblastech v delegacích, a e, skutečně tady je nedostatek. Je třeba, aby tito styční důstojníci, e, kteří by tady byli z začátku z e, SBOP, by tam zůstali po celou tu dobu, kdy tam bude probíhat ta mise. Zda ti styční důstojníci pak by eh, pocházeli od jinut, eh, to ještě nevíme, ale my musíme rychle eh, jednat na základě prostředků, které máme k dispozici. A teď vaše otázka, jak postupovat, to je poměrně složité, nejsem na to úplný odborník, takže neodpovím globálně, zůstanu v té naší oblasti, tedy SBOP Mali a úloha, kterou má EU přes zvláštního zástupce Ehm, jednat tedy eh, s malýskou vládou a řešit ty problémy, které tam jsou. Je tady ten program Parsek, eh, rozvojový, eh, rozvojová pomoc v tom ehm, centrálním regionu a samozřejmě ta pomoc musí probíhat na více úrovních. My se snažíme postupovat co nejlépe, ale je třeba si uvědomit, že jak to říkal již pan Donjon, eh, budujeme eh, nějakou armádu proti hrozbě, která je eh, velice rozptýlená. Máme určitě experty, kteří jsou tam přítomní, přítomní a kteří o tom ví více, ať již z té civilní nebo i té vojenské oblasti, ale musíme pouze, já mohu pouze říci, že třeba pokračovat v tom úsilí, když eh, vidíme ty útoky, se kterými vy jste se potýkali, tam eh, musíme pokračovat v tom, aby valijská armáda eh, měla možnost lépe čelit těm budoucím výzvám. Děkuji. Pan Papadakis. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl přinést komentář. My tady hovoříme o velice nebezpečném vývoji, protože pokud jde o intervence na regionální úrovni, hovoříme o eskalaci eh, toho přístupu EU eh, v Africe. Situace je velice eh, problematická v celém regionu a je třeba si uvědomit, že tady nesete obrovskou odpovědnost. za tuto situaci. Samozřejmě vy tady hovoříte o tom, o té zámence eh, výcviku armády, to mu nemůžeme věřit. Eh, hlavní důvod eh, intervence EU je rozvoj eh, velkých monopolistických eh, plánů v rámci tedy konfrontace s USA a Čínou, protože to jsou dva hlavní aktéři eh, v tomto regionu a Evropa se snaží tam do toho také proniknout tak, aby byla schopna kontrolovat část zdrojů bohatství těchto pěti zemí. Takže eh, je třeba si uvědomit eh, globálně tu eh, situaci a celou historii Mali, Libie. A je třeba si uvědomit všechny ty intervence Evropské unie a já bych chtěl vědět, jaká je, byla první reakce USA a Číny po prohlášení Eh, ze strany Evropské unie. Děkuji. Thank you, Mr. Fredo. Děkuji, pan Fredo. Děkuji za tu otázku. My samozřejmě jsme se setkali s partnery, eh, setkali jsme se s americkými partnery, kteří jsou tam poměrně přítomní v zemích sálu, ať už je to Mali, eh, Niger, a vedou tam akce, které nás zajímají, protože v Nigeru e, spolupracují eh, s vojenskými jednotkami na té mezinárodní úrovni. E, Američané e, mají e, svoji globální strategii A my eh, pracujeme s, eh, s BOP a tam je naprostá transparentnost, pokud jde o společné eh, zájmy, tak, abychom tam měli bezpečnostní politiku, aby ty státy byly schopny hájit svoji územní celistvost. Takže na této úrovni spolupráce s USA a Evropskou unii funguje dobře. Co se týče Číny, Eh, jejich aktivita, pokud je o eh, posilování civilních či vojenských eh, kapacit zemi, ta aktivita je poměrně chabá, takže to není, Čína není v této oblasti naším partnerem. V těch oblast, ostatních oblastech, které zmiňujete tady, asi nebudu nejkompetentnější pro to, abych vám poskytl odpověď, za to se omlouvám, ale každopádně my Eh, máme eh, nezbytné diplomatické vazby tak, aby eh, ta naše činnost v rámci SBOP nebyla v rozporu se závazky, ale naopak ku prospěchu spolupráce v mezinárodním rámci. A to je, to je asi všechno, co v tomto stádiu k tomu mohu říci. Děkuji. A dovolte jednu dodatečnou otázku jsou tady nějaká poučení, která bychom si mohli vzít z toho způsobu, eh, jak jsme vedli eh, ty aktivity eh, v tomto regionu. Z naší diskuse s veliteli misí vidíme určité rozdíly mezi mandáty poskytnutými jednotlivým misím, jak tedy postupovat dál, abychom posílili eh, naši aktivitu, naši eh, operace v regionu. Eh, od té doby, co mm, tedy zde působíme, od té doby, co vznikla malická strategie pro Sahel, je i nadále příliš mnoho teroristických útoků a celá řada dalších problémů. Takže jaké poučení si z toho můžeme eh, vzít, eh, z toho, jakým způsobem eh, tam až do posud působíme? Co já můžu říci na základě angažování francouzských jednotek v Sahelu, musím říci, že všechny země, se kterými jsme se setkali v rámci našich misí, ty jsou všechny velice rádi, že tam ta francouzská přítomnost je. To je první věc. Eh, pokud jde o eh, tu akci Markadel, eh, já nejsem schopen o tom mluvit dopodrobná. Každopádně vím, že Francie tedy aktivovala článek 42.7. Vy jste hovořili o tom, co jste zažili v Mali a o německém přístupu. A tak bychom mohli postupovat i v rámci jiných organizací, Eh, například NATO, eh, které také eh, hledalo partnery. A ta kolektivní akce, kterou bychom mohli čelit proti tomu, aby se situace nezhoršila, je nesmíme polevit a musíme vycházet z toho, že regionalizace je to řešení, zatím to nejlepší možné řešení, které Evropská unie může eh, nabídnout v této oblasti eh, v rámci fáze 1 a pak přijde fáze 2 a to, to poučení eh, armáda, která se zhroutí, se velice obtížně znovu buduje. Ta země se potýká, ty země se potýkají s celou řadou externích i vnitřních hrozeb a je třeba jim pomoci znovu vybudovat tu Eh, strukturu a to je eh, velice důležité a eh, je to vnímáno velmi pozitivně. Děkuji. Děkuji a já si myslím, že v tuto chvíli ještě tady žádný další dotaz není, takže můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Ještě jednou vám mnohokrát děkujeme a doufáme, že i příště se účastníte zasrání eh, eh, sede, eh, když budeme diskutovat o Mali a ne pouze o tomto, ale i o dalších tématech, která se týkají nejen naší zprávy o Mali, jak dobře chápete. Není to jednoduché, ta situace je poměrně komplikovaná a je velice obtížné nalézt konsenzus. Nicméně jsem přesvědčena, že se nám to podaří. Ještě jednou mnohokrát děkuji Uh, uh, uh, Dobře, takže prosím zůstaňte v sále, budeme mít další významný bod na programu, ale zatím mi dovolte, abych řekla, že na konci této schůze bychom měli přijmout, schválit zápis z předchozí schůze z 5. září. Čili pokud nebudete mít žádné připomínky, do konce této schůze bude zápis z předchozí schůze považovaný za schválený. Omlouvám se, že jsem tak neučinila na začátku. We wait just um, takže počkáme ještě pár minut na druhého panelistu. Ladies and gentlemen, um, the next... Dámy a pánové, další bod na programu se týká vojenského cvičení ruské armády Kavkaz 2016. To proběhlo poměrně nedávno. Takže budeme hovořit o jeho důsledcích pro regionální bezpečnost. Máme tady dva vzácné panelisty, úřadující vedoucí ukrajinské mise NATO, pan Jon Poršek. Zatím čekáme, až dorazí, protože jsme začali trošku dříve, než bylo původně zamýšleno a další vzácná panelistka se musí e, rozpůlit mezi naší schůzi a další významnou schůzi, která e, začala e, dříve, takže ona je tady první a já bych tedy přivítala paní Eka Keřela Stily, která je bývalou vicepremiérkou a ministriní zahraničí Gruzie. Ona je nyní předsedkyní gruzínského výzkumného ústavu e, v oblasti bezpečnosti a takže máte slovo. země ze sousedních regionů kdy jsou vítané, zvlášť když toto téma je velice důležité, to znamená toto vojenské cvičení, které například jedno takové cvičení těsně předcházelo válce v Gruzii, takže teď máme také velké obavy právě co se týče dopadů a důsledků tohoto cvičení. Děkuji. Děkuji za příležitost, za to, že jste ochotni naslouchat. Eh, bezpečnostní prostředí ve východní části Evropy a cvičení, o kterých budeme dnes hovořit, jsou součástí té celkové mozaiky, která charakterizuje bezpečnostní situaci v regionu. Co se týče detailů toho cvičení, to jsou spíš takové technické vojenské informace, o kterých bude hovořit pan velvyslanec. Já se ve své prezentaci pokusím eh, spíš eh, udělat takový úvod do kontextu těch cvičení je jasné, že tato cvičení, ať už byla naplánovaná nebo implementovaná eh, v rámci celkové eh, eh, struktury ruské armády. To není něco ad hoc. My vidíme ty systémové vzory a důvody, proč cvičení tohoto typu a tohoto rozsahu a hloubky systémově bývají uskutečňovány v Ruskou federací. A my jsme na, na, sledovali takový začátek vlastně tohoto vzoru, tohoto modelu chování v roce 2008, kdy podobné cvičení předcházelo ruské agresi eh, v Gruzii. A úsilí ruských sil modernizace eh, ruských sil vlastně začaly v roce 2007, kdy eh, ruský ministr obrany dal více peněz do modernizace infrastruktury a do eh, vojenských hraček, ne jako jen tak samoučelně. Jedná se o plánovaná cvičení která eh, mají jasné dlouhodobé a systémové cíle. Takže proč velké cvičení v roce 2008 na Kavkaze by mělo být jiné a mělo jiný význam než eh, ta stávající cvičení? V roce 2014, a to je věc, která bývá často podceňována před Eh, anexí Krymu proběhlo vojenské cvičení, kdy vojenské síly eh, se cvičily právě v operacích, které potom využili při anexi Krymu. Takže oni byli vycvičeni v tu chvíli právě pro mm, tuto jejich prioritu. Abych to shrnula, Rusko cvičí své vojenské síly pro skutečné ofenzívní teritoriální vojenské operace. To nejsou obrané operace, eh, pro které by své vojáky cvičili. Jsou tam meziodvětvové vojenské odvědnotky, které jsou cvičené tak, aby Rusko se připravovalo na regionální války s více, s, jaksi, s více e, subjekty a stranami, to znamená e, mnoho vojenského vybavení zapojeného a to znamená strategické, technické plánování, různé e, zbraně, různé vojenské jednotky, které cvičí dohromady. A Rusko je politicky připravené, jak vidíme, z eh, eh, dosavatního vývoje vojensko je, eh, Rusko je připravené voje, svoji armádu využívat pro takovéto operace. Vidíme, že totež se, eh, že oni podobné scénáře cvičí i třeba vůči zemím, které jsou dnes členy NATO, eh, třeba co se týče jižních eh, části ruských armád Černé muže, další země, členské země NATO nebo partnerské země jako E, Gruzie a podobně, to vyvolává prostředí, ve kterém jsou cvičení symbolicky důležitá, nejenom vojensky pragmaticky, je to prostě signál určité připravenosti v, e, jaksi použít moderní vojenské jednotky a e, jak si mobilizovat je na vysoké úrovni. A ta cvičení jsou dvojího druhu. Jednak pravidelná velká cvičení, jako v roce 2016, to bylo obrovské cvičení, kde eh, byla celá kaspická flotila zapojená a potom další doplňková cvičení, která jsou velmi významná z geopolitických důvodů, protože ty takzvané snaps exercise jsou velmi důležité v tom, že dokáží jaksi uvést do pohotovosti ty jednotky velmi rychle. Rusové chtějí e, mít jistotu, že jejich vojenské síly nejenom v jižním sektoru, ale ve všech sektorech jsou schopné být co nejrychleji v pohotovosti. A to je považováno, oni eh, eh, mají za cíl 75% eh, jaksi možnost, jaksi pohotovost všech složek armády. Takže pokud se Pol, Rusko rozhodne politicky, že se pustí do nějaké vojenské operace mimo území Ruska, tak jeho vojenské jednotky mají být jaksi eh, schopny tak učinit eh, co eh, nejdříve. To znamená, a k tomu slouží právě ta takzvaná SNAPS exercise a k tomu docházelo na, na Kavkazu a v regionu velmi často a každé vojenské cvičení musíme jaksi sledovat a eh, jaksi v rámci eh, partnerů na to, uvnitř na to, vně na to, eh, jako Turecko, Azerbajdžán, Gruzie, což je taková ta bezpečnostní platforma. A konečně, kromě cvičení, jaký je model bezpečnostního ovzduší, které se zhoršuje kolem zemí, které sousedí s Ruskem. A je to, jsou to ty eh, kapacity, eh, které slouží eh, vlastně k hm, obsáhnutí vzdušnými silami území, kam tedy, které, které považují za nepřátelské. Anexe Krymu pro Rusko umožnilo rozšířit dosah a intenzitu jeho jednotek tak, aby pro země NATO byl jejich jaksi jejich obraný potenciál eh, jaksi byl oslaben. Mm. A to souvisí například i s okupací Abcházie a Jižní eh, Gruzie. Tam vidíme, že i ty typy raket, Eh, země vzduch nebo třeba eh, rakety Eskander, které mají dolet 500 kilometrů, to je jasně, jasně součást tohoto eh, cíle. Jediná legitimní přítomnost Ruska k umí, rozmístění. Jedině Rusko je legitimně přítomné pouze v Armenii, kde tedy bylo pozváno tou dam, danou zemí, ale ruská vojenská přítomnost je součástí také těch příčin toho, k čemu dochází eh, v sousedních zemích, ale v roce 2010 to bylo 46 let, kdy Rusko mělo eh, jaksi eh, garantovanou přítomnost sousedství Jerevanu a Mm, došlo k modernizaci vybavení těchto, této letecké základny, eh, která byla taky potom použita pro syrskou operaci. Čili Kavkaz není významný jenom hm, pro operace, které by mohly souviset s regionem Černého eh, moře a východní Evropy, ale souvisí to s tím, jak Rusko vidí svou vlastní přítomnost i na středním východě. Takže pro tyto země v rámci EU s tím duálním zájmem a s tím, co se děje na Středním východě, s rolí Ruska, která je čím dál více destruktivní a, a e, například v souvislosti se Sýrii a podobně, pak to, co se děje na Kavkaze, je relevantní i v souvislosti s těmito ruskými cíly. Takže abych nehovořila příliš dlouho, abych nevedla tady monolog, tak bych chtěla na závěr, to, tak to bych to takto uzavřela a odpověděla bych na otázky. Jenom na závěr jedna věta. Situace je alarmující, bezpečnostní ovzduší se změnilo v okolí Gruzie a anexe Krymu patří k nejvýznamnějším eh, aspektům, které zvýšily jaksi tu dimenzi ruské přítomnosti v sousedství. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám za tento velmi zajímavý úvod. A nyní s potěšením vítám dalšího panelistu, a to je úřadující šéf ukrajinské mise při NATO, pan velvyslanec Igor Božek, jestli to dobře vyslovuji. Takže prosím, řekněte nám, Eh, jaké jsou vojenské aspekty cvičení ruské armády Kavkaz 2016. A poté eh, otevřeme roz, diskuzi. Dobrá, tak a to je na prezentaci, výborně. Prosím, máte slovo. Thank you very much indeed, excellency. Děkuji. Je pro mě velkou ctí a potěšením, že mohu být mezi vámi je to pro mě nesmírně důležité. Děkuji vám za to, že jste svolali toto setkání eh, a hovoříte na toto téma. Co se tedy děje na Ukrajině a v sousedství, nejenom pokud jde o bezpečnost eh, Ukrajiny, ale pokud jde o regionální a globální bezpečnost. Myslím si, že to je dnes to nejdůležitější. Jmenuji se Jogor Božok a jsem v čele e, naší e, evropské mise e, tady v Ukrajině. Neustále tady hovoříme na toto téma s kolegy z NATO a snažíme se, aby to bylo takové dvousměrné, že poskytujeme informace a informace, informace získáváme a cílem je nejenom chápat eh, eh, tedy eh, to, co se tam děje, ale i vlastně z toho jednoho hlediska je globálně a Ono to vlastně začalo opakovaně v roce 2014 a my se to snažíme vnímat globálně. téma je, nebo název je Kavkaz 2016 a to je velmi důležité, ale je to pouze jeden kousek té širší strategie Ruské federace a obnovy eh, geopolitiky eh, dřívějšího Sovětského svazu. Hlavním záměrem Ruské federace a všechny jeho aktivity se zaměřují nejen na Ukrajinu, ne na eh, Gruzii, Trans, Podněstří nebo Kavkazsko a tak dále, Karabách to celé vlastně směřovalo k obnově toho, co Putin eh, zmínil opakovaně a čemu říká um, největší eh, ztráta 21. století. Hovořil o kolapsu Sovětského svazu a jeho satelitu. Eh, Kavkaz 2016 to je součást větší mozaiky Eh, něčeho, co se snaží Kreml vybudovat, aby posílil svou vojenskou moc a, a eh, aby eh, se přiblížil strategickým oblastem regionu, tak aby vlastně narušil tady jen tedy oporu Evropské unie, NATO a, a jejich spojenců. Nevěřili jsme, eh, že v roce 2008 eh, to, co se dělo na Kavkazu, byla vlastně příprava. Příprava něčeho, co nakonec eh, vedlo k invazi nebo k pokusu o invazi Gruzie. A tentokrát vidíme signály, které jsou velmi obdobné proč to říkám? Pokud hovoříme o pohybu Ruské federace a jejich jednotek stále blíže k hranicím Evropské unie, eh, problémy s mikrofonem. Bo Tedy eh, pokud se podíváme na celkovou situaci, tak se musím vrátit eh, k východní části Ukrajiny. A proč? Protože, jak víte, 15. září tohoto roku bylo oznámeno příměří, další příměří, ale tentokrát to bylo trochu jiné, protože takzvaní eh, lídři um, militantních eh, jednotek podporovaných Ruskem eh, se připojili eh, k tomuto příměří. Ale jak to bylo ve skutečnosti? Ty výzvy tam stále zůstávají, když se změnil jejich počet nebo konstelace. A minulý týden stále to pokračuje. Ehm, ty drobné konflikty pokračují a cílem je eh, kontrolovat eh, tato eh, území a, a vyvolávat vojenské akce tak, aby bylo možné pronikat stále více na další území Ukrajiny a destabilizovat celý tento region. Eh, ty hm, to ostřelování eh, pokračuje, pokud jde o eh, granáty a některé další zbraně. A já si pamatuji, kdy to začalo. Jedno ostřelování, to už byla tragédie. A teď hovoříme o 14 jako o no, úspěšném výsledku. Ale tady opravdu dochází k devastaci tohoto území, je to obrovské nebezpečí, ohrožování eh, lidí na životě. Ale přesto doufáme, že tato pozitivní eh, tendence snižování počtu ostřelování povede k trvalejšímu příměří, které otevře politický prostor pro vyřešení eh, této krize na Ukrajině, kterou vyvolalo Rusko. Eh, naše analýza, analý, analýza to v podstatě tedy eh, podporuje tento pohled. Eh, vedle ostřelování Ruskem podporovaní ozbrojenci vlastně nejsou pod kontrolou a stažení výzbroje ze strany Ruska a ruských ozbrojenců eh, vlastně eh, představuje asi 35 a to již po dlouhou dobu, což znamená, že není jejich záměrem dosáhnout eh, trvalého příměří. A Rusko nadále má eh, silné vojenské jednotky u východní eh, hranice Ukrajiny a na jiných místech a je to dokonce o to nebezpečnější, že tyto jednotky představují 470 eh, vojenských letadel a helikoptér, tak aby byla podpořena možná pozemní operace, která by umožnila proniknout dále do Ukrajiny. Celkové, celkové eh, výrozsah eh, vojenských jednotek představuje 100, počkej, 41 tisíc Yeah. Uh, a my tady hovoříme pouze o východě Ukrajiny. Eh, já ještě později pohovořím o, kr- eh, o Krymu. A tyto vojenské jednotky, které operují na Ukrajině, mají 600 bitevních tanků a mohl bych uvést celou řadu evropských členských států a spojenců NATO, kteří mají mnohem méně tanků ve své běžné armádě, než eh, představuje toto číslo nasazené na Ukrajině Ruskem, tedy těmito proruskými eh, militantními eh, zbrojenci. Takže oni mají mnohem silnější Eh, nasazení. A Rusko přesto neustále podporuje eh, tyto eh, paramilitantní jednotky municí, logisticky je podporuje a také výzbrojí. Proč tomu tak je? Můj dotaz tedy zní, proč? A my si myslíme, že Rusko má stále stejný strategický záměr. Chce eh, celkově přebrat eh, kontrolu nad Ukrajinou a vytvořit si základ pro další devastaci bezpečnostní situace v celém regionu. Chce dále ohrožovat Evropskou unii, NATO a jeho spojence a chce postupně obnovit eh, Eh, někdejší sovětskou architekturu eh, v tomto regionu. A aby eh, tedy mm, se s tím opět započalo po Gruzii, tak Rusko vlastně okupovalo Krym a snaží se to prezentovat jako symbolický krok, který znamená obnovu Eh, historických eh, základů a eh, tváří se jako, že tím vychází vstříc vlastně záměru, zájmům obyvatelstva, ale strategicky je to jiné. Oni potřebují nějaké východisko pro své jednotky, tak aby mohli dále zbrojit a oslabovat tento region, ohrožovat spojence eh, NATO a Evropskou unii a ty, kteří se snaží eh, jim pomoci eh, v tom, aby zde byla udržena stabilita. Krym je vnímán Kremlem jako velmi důležitá geopolitická oblast s možností potenciálního dalšího rozvoje v oblasti Černého moře. Například to zahrnuje eh, také další oblasti, ke kterým se vrátíme později. Tady, tady vidíme velma, velmi eh, působivá čísla. Tady je snaha zabránit eh, navrácení eh, Krymu Ukrajině. To je důležitý taktický záměr. Snaží se narušovat eh, zájmy NATO eh, a Evropské unie v Černém moři. A chtějí vytvořit protiváhu nedávné iniciativě balistické obrany v Rumunsku. Um, a širší oblasti eh, chtějí základnu, aby mohli pokračovat eh, v cestě na střední východ a eh, chtějí také základ pro posílení přítomnosti Ruska v oblasti Středomoří. Aby dosáhli tohoto cíle, Rusko nepotřebuje pouze eh, Krymský poloostrov, potřebují větší oblast a proto si nyní posilují svou základnu eh, v, na Krymu. Eh, tady vidíme čísla, mají tady společné síly Ruské federace Eh, tedy ty eh, mm, opravdu skutečné ruské jednotky. Nejsou to eh, separatisté, ale opravdu ruské jednotky a je tam asi 20 tisíc mužů a tady vidíme 29 tisíc a číslo té Eh, těchto jednotek bylo dříve 79 tisíc po pádu eh, eh, Sovětského svazu. A potom ruské jednotky, které právem byly na Krymu, bylo 12, byly 12 tisíc a nyní po připojení Krymu je to 29 tisíc a eh, já jsem si jist, že to není konečné číslo, je tam ještě eh, potenciál 43 tisíc, takže oni chtějí eh, opravdu toto dále rozvíjet na úroveň, kterou mělo, měl Sovětský svaz na Ukrajině, na Krymu, ale tehdy to bylo kvůli odrazování a odstrašování tehdejších nepřátel, Eh, tedy NATA, eh, to vlastně přetrvává do současnosti, eh, a tedy NATA a západních spojenců. Takže je tady více než 600 bitevních tanků, více než 150 různých dělostřeleckých jednotek, takže já to nebudu dále rozvádět, protože tu prezentaci máte k dispozici se všemi těmi čísly. Takže vidíte, že ten eh, obrázek je velice zajímavý. Tady, tento obrázek je velice zajímavý. A eh, Rusko eh, si tady dále posiluje svou pobřežní strahu hm, v této oblasti. Je tady 15 Eh, různých jednotek s velitelstvím v Sevastopoli, čím disponují. Jsou tady eh, systémy mobilních střel a je tady eh, vlastně dostřel 320 kilometrů a a 420 je vlastně dolet, eh, co se týče eh, té vzdálenosti. Tady vidíte ten modrý kruh na obrazovce Eh, to jsou místa, kde ruské střely mohou snadno zasáhnout eh, pozemské cíle a eh, ten červený kruh označuje mořské cíle, cíle na moři, které lze snadno zasáhnout. Pokud mi řeknete, nebo pokud mi někdo bude se snažit chtít namluvit, že toto je za účelem obrany, tak tedy mm, mm, tomu jistě věřit nebudu, je to velmi pochybné. Cílem bylo tedy posílit eh, své, svá východiska, vytvořit si um, ozbrojené základny. Aby se zajistila schopnost nebo možnost zaútočit na eh, země v okolí Černého moře, země, které nejsou spojenci Ruské federace, což tedy do mm, chvíli tam nejsou a chtěli eh, základ pro další rozvoj vojenských sil a tak, aby se mohly rozšiřovat do oblastí za Černé moře a mohly e, dále více tlačit na NATO a e, země EU a aby nastolili e, naprostou kontrolu nad Černým mořem. Toto je eh, tedy ten hlavní cíl a jeden podcíl je vytvořit si eh, ozbrojené základny pro připravování dalšího vojenského pronikání na Ukrajinu z jihu. z Krymského poloostrovu eh, chtějí pronikat dále na Ukrajinu, a to buď po zemi, eh, a nebo nepřímo přes moře prostřednictvím zálivu, eh, který tady vidíte, a tak dále. A aby si vyzkoušeli tuto možnost a možnost skoncentrovat své síly na Krymu, tak k, za tímto účelem vlastně eh, byly vedeny ty aktivity na eh, Kavkazu. Jeden z cílů nebo jeden z scénářů Ono je velice důležité v té souvislosti eh, se seznámit také s tímto obrázkem. Eh, tady eh, mm, Kreml velmi často se snaží zastírat svoje záměry. A tady ty aktivity z roku 2016 na Kavkazu byly vlastně předeslány, oficiálně oznámeny, tak aby o tom všichni viděli. Ale podívejte se na ta čísla. A tady jsou ta přiznaná čísla uh, mužů, kteří se to účastnili. Bylo 12 tisíc, ve skutečnosti jich bylo ale 100 tisíc. A tak to pokračovalo. Eh, třeba eh, přiznaný počet ozbrojených vozidel a tanků 400, ve skutečnosti jich bylo 10 tisíc. A takto bychom mohli pokračovat dále. Já to nebudu eh, vše předčítat, protože to vidíte sami. Ale eh, velmi znepokojivé pro Ukrajinu eh, je, že možná jste slyšeli, že v Doněsku a Luhansku Rusové vytvořili dva eh, ozbrojené základy, kde jsou paramilitární, paramilitární eh, složky, eh, ale vlastně jsou to velmi strukturované vojenské celky a je to v podstatě taková další armáda té jižní oblasti a tyto jednotky, které operují v oblasti Doněcku a Luhansku, ty byly zapojeny do toho cvičení, byly jeho součástí. A jeden ze scénářů tam byly e, námořní, e, jed, e, námořní útok, který měl proběhnout na nepřá, ne, nepřítele, na tedy na zemi a to nás velmi, velmi uh, tedy zarazil, vystrašilo, protože eh, takto silné vojenské jednotky na Krymu, které by byly podpořeny eh, dalšími 41 eh, tisíci muži na východních hranicích a potom na území Doněcku a Luhansku. To znamená asi 70 tisíc ozbrojených mužů a to je opravdu velmi velká eh, síla, která již, eh, tam už se lze představit eh, útok. Takže my samozřejmě jsme připraveni, sledujeme to, snažíme se to analyzovat, snažíme se stílet tyto informace, snažíme se samozřejmě připravovat a zároveň Toto ovšem není definitivní konstelace. Eh, toto zatím ještě není dosažení cíle, to je pouze takový přípravný krok pro dosažení eh, dalších záměrů. A abychom tomu zabránili, tak musíme tlačit na Ruskou federaci a její vládu. Musíme pokračovat v našem úsilí, abychom přinutili Kreml, Eh, přestat s touto agresivní eh, vojenskou politikou, s ozbrojováním, protože, jak jsem řekl již od samého počátku, toto není zaměřeno na Ukrajinu. Toto má eh, širší mm, souvislosti a je tam jiná strategie a je to proti nám všem. Jakým způsobem tedy zatlačit Putina zpět? Samozřejmě sankce a politický tlak, proto jsou sankce důležité. Ano, samozřejmě, že všichni chápeme, eh, že um, ruský trh je velmi atraktivní, ruská ropa a, eh, a ruské dostupné peníze jsou velmi atraktivní, ale jsme ochotni eh, se takto prodat, prodat naši stabilitu a bezpečnost a celý systém zabezpečení, ve kterém jsme žili po druhé eh, světové válce a po pádu Sovětského svazu, eh, tedy po pádu Sovětského svazu, eh, na to vše musíme nalézt odpověď. Děkuji, pane velvyslanče, za tuto prezentaci. To tedy hlas regionu a já toto sdílím. A samozřejmě, že pokud hovoříme o společném vnímání hrozeb, je velice důležité eh, být informováni o tom, eh, co se děje. A proto máme i toto zasedání. Pan Galer. Děkuji mnohokrát za tu prezentaci a za přehled, kterého se nám dostalo. Naše politické postoje musí zůstat nezměněny, musíme zůstat sjednoceni eh, v našem přístupu eh, k té probíhající agresi. A musíme vysílat eh, signály prostřednictvím různých kanálů dialogu, které existují, ale jak jsme viděli, i co se týče Sýrie, Eh, Rusko se angažuje po boku Asadova režimu a eh, bombarduje východ eh, Alepa, kde jsou civilisté. A to všechno ukazuje, že příliš že je třeba toto vnímat eh, velice pečlivě a je to závažný eh, problém a musíme eh, vycházet z politiky založené na mezinárodním právu. Moje otázka, pokud se podíváme na ta čísla a ten počet lidí, kteří jsou schopni mobilizovat, a v Syrii to není eh, cvičení, to je skutečné eh, bombardování, to je skutečné používání zbraní. Eh, Takže se zdá, máte nějaká čísla nebo odhady, jak dlouho jsou schopni paralelně podporovat tyto aktivity jak v Syrii, tak i na Krymu a zajišťovat nadále podporu a dodávky na východ e, Ukrajiny a zároveň e, zachovávat přítomnost v Gruzinsku. Viděli jsme e, to i při té předchozí prezentaci. Tam je i ten případ Osetie. A Otázka je, zda jsou nějaké informace o tom, jak dlouho toto mohou eh, vydržet. Eh. Protože tato eh, dlouhodobá přítomnost na jednotlivých okupovaných územích plus tedy na tom žalém území Sýrie je tady eh, Gruzie a Ukrajina. Máte takovéto informace? Děkuji. Eh, prosím, pan Marek Jurek. Děkuji bardzo. Paní ambasador. Děkuji. Pane eh, vyslanče, prezident Porošenko se před mnoha měsíci zmiňoval o takzvané implementační misi. Šlo o to, že země EU by měly takovou misi etablovat na Ukrajině a tam šlo o to, že Minská dohoda by e, měla být e, vlastně tímto prosazena, e, tak aby tam bylo příměří dodrženo a tak dále. A mě by zajímalo, jestli e, jsou tam naše země nějak přítomné a zajímalo by mě, na jakou reak- s jakou reakcí se tyto návrhy setkaly a e, jak to teď Ukrajina vnímá. Um, I have questioned, uh, Děkuji. Já bych e, také měla dotaz na oba dva panelisty. Vy hovoříte o těch střeleckých cvičeních o eh, Z toho, co já vím, tak mám pocit, že to je mm, tak trochu novinka, takový nový přístup eh, rychlého výcviku a rychlé mobilizace eh, jednotek Eh, a mm, jaká je historie takovéhoto typu eh, cvičení a existovaly v minulosti i eh, příklady takovýchto mobilizací? A mm, nevidím žádný další dotaz, možná pak v dalším kole, ale prosím, nejprve pan velislanec a pak paní Šalašovi. Thank, thank you, excellency. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím odpovědět stručně, ale názorně. Jak dlouho? My vidíme, že tady existuje celá řada eh, problémů. Eh, oni eh, neustále budou říkat, že nemají žádný problém, že vše je v pořádku, ale z objektivního hlediska už určité problémy jsou. Eh, zmrazili mzdy a výdaje, eh, používají rezervní fondy. I oficiální odhady hovoří o tom, eh, že v roce 2017 budou mít vyčerpány všechny zdroje a budou muset využít jiné zdroje, strategický fond nebo fond dědictví, nebo jak se to jmenuje. To je jedna věc. A to je velice důležité. Já jsem stoprocentně přesvědčen, že stávající ruská administrativa nebude chtít opakovat chyby eh, předchozích a posledních vůdců Sovětského svazu. Nikdy nepřipustí situaci, že by neměli eh, rezervní eh, prostředky tak, aby mohli čelit nějakým finančním nárazům. Takže oni na to nevsadí vše, oni tam budou až do určitých limitů. Kde ten limit je, to je obtížné říci, ale eh, zdá se, jsou tady náznaky, že ten limit se eh, blíží, ty sankce fungují eh, a oni již vlastně překročili, ať už v Podněstří, v Gruzii, v Karabachu, v Sýrii, Ukrajina, tam je to na dvou místech. A to samozřejmě stojí hodně. A aby mohli eh, hrát eh, tuto, eh, pokrk s se západem, tak musí činit určité, určitá rozhodnutí. I takováto cvičení stojí obrovské prostředky. Zda to přináší výsledky, to je jiná otázka, ale skutečně to stojí hodně a proto je velice důležité udržet tu solidaritu. Ten cíl, dle mého názoru, je jasný. Eh, to urychlení jednotlivých aktivit eh, je stupňování nátlaku na Západ a jde o to přesvědčit Západ, eh, aby se stáhnul. Proč? Protože ty sankce fungují. A víte, že zpočátku se vedla celá řada diskusí, zda to byla adekvátní reakce či nikoli zda tedy EU postupuje rozumně či, či nikoli. Ehm, používal se tedy ten e, intelektuální přístup e, při prosazování mezinárodního práva. Ano, e, cílem agresora je získat jako na oplátku také agresi, ale nyní máme ty ekonomické mechanismy, a e, snaha vrátit se k normálním postupům, k normální logice, to funguje. Samozřejmě je jednoduché vysvětlovat místní populaci, e, že máme nepřítele, se kterým musíme bojovat. Jedna, dva, tři nebo čtyři roky. Krym, tam e, jsem si vyslechl z Ruska velice zajímavé projevy z ruského vnitrozemí a Eh, tam oni se ptali, proč jsme potřebovali ten Krym, k čemu to je, proč eh, podporovat tento region. My máme eh, naše důchody, které jsou zmrazeny, my jsme tam nikdy nebyli a nikdy se tam nechystáme, tak v čem je ta logika? A tyto hlasy již zaznívají, samozřejmě oni se snaží potlačit, ale v ulici zaznívají tyto, tyto hlasy nebo v domácnostech a Eh, někdy i takto začíná zemětřesení. Takže to by byla odpověď eh, na váš dotaz. Eh, příměří. Já jsem velice dobře rozuměl panu velvyslanci, protože hovoříme o podobným jazykem, takže jsem hodně tomu rozuměl. Mise EU, policejní mise EU, a e, provádění minských dohod, ten e, konsenzus tady stále ještě není, pokud jde o tu e, policejní mise EU. Provádění minských dohod, to je něco, co vyžaduje tedy snahu obou partnerů. Rusko je také součástí těch minských Eh, minských dohod, eh, ale nemají úplně vůli. Eh, je tam velice kreativní přístup ve snaze zvrátit ten proces, prodlužovat ho, zdržovat. A možná jste slyšeli o tom, že Eh, ta představa byla taková, že pokud budeme mít udržitelné příměří po dobu sedmi dnů, tak bychom se mohli eh, pokusit eh, stahovat jednotky jak na ukrajinské straně, tak na straně těch ozbrojenců a vytvořit takové dvoukilometrové demilitarizované oblasti, kde by nebyla ani vojenská přítomnost, ani zbraně a byly by tam pozorovatelé. A my jsme doufali, že od 15. září eh, tedy se začne počítat to sedmidenní období. Eh, bohužel tomu tak není. Neustále dochází k ostřelování a eh, nemůžeme vyzkoušet tento pokus, ke kterému se upsalo i Rusko, i ozbrojené jednotky. Všichni s tím souhlasili. A byla to i představa i e, našich evropských partnerů z toho normandského formátu. My e, neustále doufáme, že se to uskuteční, že tedy e, bude možnost implementovat ten politický rozměr Minsku, ale samozřejmě bez toho udržitelného příměří to možné není. Eh, není možné ani zorganizovat eh, volby eh, nějakým férovým způsobem za účasti mezinárodních pozorovatelů. V okamžiku, kdy bezpečnostní složky NATO, EU budou připuštěni na toto území, aby na to dohlíželi, tak to bude zelená pro volby a pak nebude možné již hledat zámenky pro eh, zdržování eh, té politické části. Ale do té doby to bude velice eh, obtížné a ty snap exercises Myslím, že to stačilo, začalo v roce 2008. Uh, místo 12 eh, tisíc, tam máme 100 tisíc eh, eh, vojáků v rámci cvičení na Kavkáz a hovořilo se o tom i v mezinárodním tisku, ale pro nás nyní je důležité se vrátit zpět k té gruzínské zkušenosti, jak využili toto cvičení a poučili se z toho a proto předám slovo. Ano, co se týče těchto neolášených cvičení, eh, eh, a pokud je o to, jak je na tom eh, Rusko nyní s těmi vojenskými kapacitami, Rusko hodně modernizuje tyto svoje kapacity, posiluje přítomnost a to napříč jednotlivými eh, různými úseky eh, armády, takže eh, posiluje se tedy ten operativní, strategický, technický kontingent. A oni spolupracují s těmi případnými dalšími silami a Eh, to jsou ty jednotlivé komponenty, eh, které pomáhají Rusku v té eh, vojenské činnosti a z tohoto středně krátkodobého hledisko Rusko je schopno tam věnovat velké objemy finančních prostředků. Ehm, a obtížně si budeme představovat, jak dlouho toto udrží, jak dlouho to vydrží ruská ekonomika, ale z toho krátkodobého hlediska tady si nemůžeme dělat iluze, že by se to zroučilo velice eh, brzo. Eh, musíme proaktivnější eh, akce, musíme posílit odolnost těch ohrožených zemí, a to i v rámci NATO. A musíme posílit i odolnost těch zemí, které jsou blízkými partnery těchto organizací a eh, ať už je to tedy eh, vojenská eh, či civilní, civilní odolnost, posílení demokracie, hospodářský růst a rozvoj a bezpečnostní prostředí, které bude odolné proti hrozbám ze strany Ruska. Já jsem přesvědčena, že jak v případě Gruzie, tak i Ukrajiny a pokud jde o pokračování vojenských operací. Proč Ukrajina e, toto e, neustále zdoruje? Je, jeden z důvodů je, že e, Ukrajinč, ukrajinské obyvatelstvo je velice odolné vůči těmto hrozbám a to si v Rusku nikdo nedokázal představit. Probíhá tady obrovská konsolidace i na dobrovolné bázi, dochází k posilování kapacit a to sehrává významnou úlohu eh, a díky tomu Ukrajina eh, tomu mohla odolat. Eh, bylo to krátkodobá invaze, které bylo, jsme byli schopni odolat a Eh, samozřejmě díky to, té odolnosti eh, se to na urči, v určitém bodu zastavilo. Samozřejmě neustále čelíme tomu, že přes 20 eh, našeho území je okupováno. Máme vojenské základny, kde jsou ty systémy Iskander a obrovská koncentrace eh, vojenských, eh, vojenských sil eh, velice blízko, ale zároveň, jakožto země, jsme to zvládli, jsme přežili, máme svoji vlastní obranu, máme i tu odolnost civilního obyvatelstva vzdorovat okupaci a posilujeme i naše obrané kapacity. A kombinací obého, pokud tedy Eh, jsme schopni posilovat naše instituce, zvyšovat naši civilní eh, odolnost, eh, posilovat ekonomickou výkonnost země. Jenom tak jsme schopni čelit těmto režimům. Musíme se přiblížit těm evropským základům a rovněž musíme rozvíjet naše obrané kapacity, jak institucionálně, tak ty konkrétní kapacity. Jenom tak budeme schopni přežít. A to je ta kombinace. E, samozřejmě e, ta situace e, je čím dál tím horší. Rusko neustále stupňuje ten tlak a má čím dál tím větší kapacity v tom daném místě a nemyslím si, že to je udržitelné, nicméně oni si myslí, že když budou čím dál tím agresivnější, že dosáhnou většího úspěchu, ale my musíme být i nadále odolní vůči tomuto úspěšnými reformami, rozvojem eh, ekonomiky, ale i rozvojem našich eh, infrastruktur. A ten pří, příklad Gruzie ukazuje, že je to velice obtížné, ale není to nemožné a e, nesmíme být příliš pesimističtí ani příliš e, nadšení. E, takže to jsou takové fragmenty odpovědi, jak tedy můžeme postupovat. Eh, samozřejmě musíme být schopni odolávat eh, a rozvíjet tedy eh, tu naší zemi, rozvíjet, transforma, pokračovat v transformaci, tak abychom byli více odolní. A pokud jde o to okupovaná území a pozemní operace Ruska, to je taková ruská konstanta, to platí i na východu Ukrajiny. Tam eh, je ta eh, ruská eh, vojenská infrastruktura, která je budována a zároveň je tady i ten politický náklad, nátlak, ale proti tomu máme tedy demokraticky zvolené vlády a můžeme pokračovat v rozvoji našich zemí a vidíme, jakým způsobem naši lidé jsou schopni tedy podílet se na tom eh, volném trhu, na demokratickém eh, fungování a tady máme ten makro a eh, mikro rozměr. A pokud tedy o tato cvičení, samozřejmě to je pro ně klíčové součást cvičení, jsou ta pravidelná cvičení ta obrovského rozměru, obrovská mobilizace infrastruktur, a to je pro ně eh, způsob, jak vé, eh, ověřit si, jak vést tedy ty rozsáhlé operace a eh, ta jednorázová cvičení, neolášená cvičení, to je pokud jde o, o tu historii, já nejsem vojenský expert, jsem právníkem, ale pokud já vím, tak za doby Sovětského svazu toto používali, tento, Eh, existovala eh, takováto eh, cvičení a bylo to součástí obecného výcviku vojska a to pokračuje až do posud. Provádí to velice systematicky a pokud je o Kavkaz 2016, to je velice rozsáhlé vojenské cvičení, které proběhlo v září. A ještě předtím bylo tedy to neohlášené cvičení takže eh, a, a zároveň dochází i eh, ke strukturálním eh, změnám a pokud jde o budování jednotlivých platform vojenských jednotek. A oni si musí ověřit, že ty jednotlivé složky jsou připraveny, takže pokud by hm, za dva týdny ruský politický Eh, režim, který není příliš eh, demokratický, takže může rozhodnout velice rychle o čemkoliv. Pokud eh, něco takového rozhodne, tak aby ty jednotky byly připraveny a aby byly schopny tedy jednat. A to je také signál, který jsem chtěla mm, vyslat. Oni eh, tady budují takový ten obrázek, eh, že eh, Západ je takový těžkopádný, zdlouhavý, pokud je o přijetí jakékoliv akce. A my bohužel stále ještě nejsme považováni za součást Severoatlantické aliance a mm, i to i přesto, že doufám, že jsme součástí Rusko se snaží vyvolat eh, pocit, eh, že nikdo nemůže tedy eh, tady narušit tu jejich infrastrukturu vojenskou. Rusko mm, hovoří o tom multipolárním přístupu, ale oni mají svoje sféry vlivu a snaží se tedy je prosazovat tak, jak uznají za vhodné. A mm, jakmile bude akceptováno, tedy, že eh, můžeme opustit tuto sféru vlivu, tak eh, se Rusko zaměří na jinou oblast, eh, ať již je to Jižní Asie, Jižní, v Jihočínské moři. Takže já bych chtěl říci, to, co je důležité pro globální bezpečnostní architekturu, Eh, oni jsou schopni vynaložit ty prostředky, pokud eh, mají pocit, že tam není, eh, není odezva, že tam není na to reakce a je tedy jakožto mezinárodní právníčka mohu říci, že toto je ten základ, jak tedy chránit mír po druhé světové válce. Je to samozřejmě existenciální otázka jak pro Ukrajinu, tak pro Gruzii. Děkuji. Madame President, thank you for this, uh, uh... Děkuji vám za tato vášnivá a pravdivá slova. Chtěla bych poděkovat oběma našim panelistům, paní předsedkyni i panu velvyslanci za jejich prezentace a pokud se nikdo další nehlásí o slovo, já bych uzavřela tento bod jednou větou. Jste tady, protože my jsme si naprosto jisti, že vaše přežití je podmínkou našeho přežití. Sdílíme vaše obavy o vaši bezpečnost a proto jste vy tady a my jsme přítomně ve vašich zemích a budeme takto pokračovat. Děkuji. Dovolte mi tedy, abych se rozloučila s našimi panelisty a pak budu mít ještě poslední poznámku k dnešní schůzi. Okay. Any other business? Eh, děkuji, dobrá, takže bod různé. Já si myslím, že to bylo poměrně plné eh, setkání. Děkuji vám za účast a připomínám, že příští dvoudenní schůze se bude konat 12. a 13. října. Díky a nashledanou.